Začneme s hlasováním, tak se prosím posaďte. Uh, there is a, um, there is a request to... Máme zde žádost uh, mm, od paní Regner má tedy technickou připomínku. Paní Regnerová, máte slovo. Dankeschön. Děkuji, pane předsedo. Snažila jsem se v předcházející debatě o roční analýze růstu pomocí modré karty eh, položit otázku panu Obermajerovi, ale nebylo to možné, protože on i hned po svém vystoupení odešel ze sálu a já tedy prosím, aby poslanci zůstali v sálu alespoň tak dlouho, aby bylo možné jim modrou kartu položit. Děkuji. Yes, yes, Mrs. Regner. Ano, ano, máte pravdu, paní Regner.